Kolegové, prosím, posaďte se, brzy slyšení bude zahájeno. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velmi rád, že mohu mezi námi uvítat pana komisaře, kandidáta na komisaře, pana Dimitrise Avramopoulese, který kandiduje na portfolio občanské svobody, spravedlnost a vnitro. Podle jednacího řádu se konají tento týden slyšení a dnes máme před sebou pana kandidáta na komisaře, který se uchází o portfolia eh, migrace a spravedlnosti a vnitra. My víme všichni, jak tato témata jsou důležitá podle anexu 16 jednacího řádu, kde jsou obsaženy pokyny pro schválení komisaře, parlament hodnotí kandidáty na komisaře podle jejich obecných kompetencí, evropské angažovanosti a osobní nezávislosti. Dále posouzujeme také znalosti příslušného portfolia a komunikačních dovedností. Chtěla bych, chtěl bych vám připomenout, že parlament již předložil přípravný dotaz dotazník kandidátovi na komisaře. Tento eh, dotazník obsahoval otázky formulované konferencí předsedů a také tři konkrétní otázky formulované výborem Libe. Komisař již odpověděl na tento dotazník eh, písemně a eh, debata bude následovně probíhat kandidát na komisaře bude mít úvodní ústní prohlášení v délce 15 minut. Po tomto úvodu se budou, bude položeno 45 otázek ze strany poslanců. Budeme mít vždy části po třech minutách. Jedna minuta bude na otázku a dvě, minutu, dvě minuty na odpověď. A v prvním kole budou klást otázky zástupci politických stran. Na konci slyšení bude mít kandidát ještě pět minut na závěrečné prohlašení. Já budu také eh, dohlížet na přesné dodržování času, tak aby všichni řečníci přišli ke slovu je také poskytováno tlumočení do 23 jazyků, takže můžete hovořit ve vlastním jazyce. Prosím, myslete na to, že se tlumočí, takže prosím, hovořte pečlivě a také pomalu. Eh, debata je vysílána na internetu Evropského parlamentu, takže můžete také se později seznámit s nahrávkou. A nyní dávám slovo panu kandidátovi na komisaře. Máte slovo.